Pan předseda. Takže kolegové, hezké odpoledne. Dnešní denní zasedání pokračuje. Máme zde nejprve zápis ze včerejšího denního zasedání eh, k dispozici, stejně tak jako přijaté texty. Jsou nějaké námitky? Pokud nejsou námitky, tak zápis je schválen. A můžeme začít dnešním prvním bodem odpoledním. To, jak, jak víte, jsou rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu. A prvním bodem pořadu jednání je Sri Lanka, další kroky v souvislosti se zprávou OSN. A já dám slovo nejprve panu Murphymu, autoru naší zprávy. Pan Murphy. Mr. Murphy. In the brutal war of... Brutální válce srilanské eh, vlády proti tamilským tigrům bylo během několika týdnů zabito několik tisíc tamilů a spousta jich je zadržována v otevřených táborech. Zpráva OSN konečně veřejně uznává zločiny, které byly spáchány vůči tamilům. Bohužel si nesmíme dělat iluze v tom, že tato zpráva změní podmínky Tamilů na Sri Lance. Den po zveřejnění bylo oznámeno, že generální tajemník OSN zahájí mezinárodní vyšetřování pouze v případě, když s tím bude Lanská vláda souhlasit, nebo pokud mezinárodní fórum, jako třeba Rada bezpečnosti OSN, vyžádá vyšetřování. Vzhledem k tomu, jaká je na Sri Lance vláda, je zjevné, že nedovolí žádné mezinárodní vyšetřování. Je jasné, že potřebujeme kampaň, že potřebujeme skutečně nezávislé vyšetřování válečných zločinů a příslušný režim musí být volán k odpovědnosti. 18. května budou protesty na celém světě, organizuje celé řadě skupin, včetně kampaně pro solidaritu s Tamily, u příležitosti druhého výročí této krvavé války. Spojený boj Tamilů stále ještě je nutný, aby porazil tento režim a aby Tamilové dosáhli sebeurčení. Děkuji. Já děkuji vám, pane Murphy. A dalším řečníkem je pan Van Orden, také na jednu minutu. Pane předsedo, hovoříme o úvodních poznámkách, ale skutečně lituju, že dnes máme extremistické prvky mezi Tamily a bohužel eh, jsou zde lidé, kteří je byli politicky aktivní a těžili eh, ze zločinu. Poslední fáze této kampaně byla strašná. Bavíme se také o zprávě OSN, kde se uvádí, že LTG používali eh, civilisty jako lidský štít, eh, také verbovali děti do svých řad, že lidé neměli možnost uniknout z této zóny a také eh, například neumožňovala, aby se budovaly nemocnice. Eh, lidé byli cílem jejich útoku a z toho je patrné, kde je hlavní vina. Místo toho, aby se lidé skutečně na Šrilance smířili, tak naopak neustále pokračuje nenávistná kampaň, která rozděluje lidi a tato zpráva je pouze zbraní, která se používá. Pane předsedo, tento přístup je zcela kontraproduktivní. Srílanská vláda a komise vytvořila výbor pro ponaučení a smíření, aby se šetřily všechny tyto případy, čili uděláme vše pro to, abychom je podpořili a abychom podpořili všechny lidi na Sri Lance, aby nedocházelo k těmto útokům. Děkuji. Prosím, kolegové, držte se své řečnické doby. Nechceme zde být do 6 do večera. Paní Veronika Edekajzer, prosím. Děkuji, pane předsedo. Pochopili jste, že tato rozprava je velice živá. Naše politická skupina se nepřipojila ani k jedné straně, ale chceme především podpořit spravedlnost a usmíření. Myslím si, že v této země proběhla strašná válka. Jsou tady i jiné země podobného konfliktu a usmíření může proběhnout jenom díky spravedlnosti. Zpráva OSN, o které hovořil pan Orden, tato zpráva v podstatě požaduje, aby vznikl mechanismus mezinárodního práva a aby to bylo schváleno vládou. To je naprosté minimum. Jak chcete zajistit usmíření lidí, musí se smířit obě strany. Není to ani jedna strana, tamilští tygři nebo sýrlanská vláda. Obě strany mají odpovědnost, obě strany spáchaly zločiny a obě strany se musí usmířit. Tato zpráva, já se za to omlouvám, tento výbor pro ponaučení a smíření, který byl také zmíněn, skutečně ještě nezajistil opravdové usmíření. Obávám se, že národní orgán spravedlnosti eh, je, nevyřeší tyto otázky. Čili jménem všech, kteří trpěli a trpí, musíme podpořit tuto zprávu, abychom vrhli větší světlo na celé události, abychom zajistili spravedlnost. Takže nevyužiji plně svůj řečnický čas, nicméně to je důležité sdělení, které si říci. Děkuji. Pan Tomas Mann. Děkuji, pane předsedo. V únoru jsem byl s delegací pro Jižní Asii na Sri Lance a viděli jsme, jaké úsilí tam vykonávají, aby odstranili následky občanské války, která tam trvala 25 let. Evropská unie, OSN i neziskové organizace tam pomáhají odstraňovat eh, pozemní miny i navracení Tamilů do jejich původní vlasti. Vyzýváme vládu, aby pozitivně reagoval na doporučení panelu OSN, který konstatoval eh, zločiny proti eh, lidskosti na straně Sinhalu a LTTE. Je třeba, aby vznikla komise pro smíření, pro rozvoj soudnictví, vyřešení jazykových otázek a zacházení s bývalými frontovými bojovníky. Ochoda ke kooperaci, vůle integrovat menšiny a ubezpečení o aplikaci a dodržování mezinárodních právních norem. To je základ pro rozvoj země, která má budoucnost, nebude-li tam násilí a teror. Apelujeme důrazně na vysokou zástupkyni, aby tyto aktivity podpořila. Děkuji, paní Jetemeky. Pane předsedo, možná, že konflikt na Sri už je u konce, ale zůstává nezodpovědná řada otázek. Konec konfliktu nemusí nezbytně znamenat, že i v mysli lidí ten konflikt skončil. Vítězství není totéž jako mír. Trvá to nějakou dobu a chce se také nějaké úsilí a především angažovanost a silnou vůli překonat důsledky konfliktu. Zásadní je smíření. Naprosto nezbytná pro nový začátek je spravedlnost. A vláda na Sri Lance by proto měla okamžitě zahájit vyšetřování porušování mezinárodních humanitárních a lidských práv. Je třeba vyšetřit obě strany. Mezinárodní úmluvy, jejichž stranou je Sri Lanka, vyžadují vyšetřování údajného násilí a pronásledování těch, kdo trpí. Jenom otevřené vyšetřování a spravedlnost pro Sri Lanku může vést k ukončení uzavření tohoto konfliktu a k následnému životu, životě v míru. Skupina ALDE blahopřeje generálnímu tajemníku OSN ke zprávě a k iniciativě ve věci Sri Lanky. Plně podporujeme doporučení OSN. Děkuji paní Jetemeky, paní Hautala. Děkuji, pane předsedo. 23. května 2009 generální tajemník Banky Moon a prezident Sri Lanky Rajapaksa podepsali společné prohlášení, ve kterém se Sri Lanka zavázala zajistit odpovědnost za údajné válečné zločiny a zločiny proti lidskosti ve válce, která skončila v květnu 2009. Poté srinonská vláda tuto dohodu nedodržela a generální tajemník OSN jmenoval panel odborníků, který mu měl radit, pokud je o to, jak postupovat v tomto procesu. Zpráva byla nedávno zveřejněna a bylo zjištěno, že jsou tady důvěryhodná e, obvinění, že obě strany nedodržovaly mezinárodní právo. A zpráva zdůrazňuje potřebu přivést obě strany k odpovědnosti. Srilanská vláda stále odmítá zprávu panelu, uvádí, že je nezákonná a ne, není eh, nestraná. V době, kdy legitimní a důvěryhodná práce eh, humanitární organizace je diskreditována, tato sněmovna musí zakročit a obhajovat mezinárodní právo válečné zločiny nikdy nesmí zůstat nepotrestány bez ohledu na to, kde k ním dochází. Děkuji. A nyní si vyslechneme řečníky za naše politické skupiny. Jako první paní Korhola za ELS. Děkuji, pane předsedo. Válka na Sri Lance trvala 25 let. Výsledky nebyly příznivé. Žádala si tisíce obětí, v posledních měsících války přišlo o život tisíce lidí. Podle zprávy OSN je na nejvíc pravděpodobné, že jak vládní jednotky, tak tamilští tygři se dopouštěli porušování mezinárodního práva a porušování lidských práv. Tamilští tygři porušovali práva jednotlivců, zabíjeli civilisty. A to jsou velice závažná obvinění, závažné trestné činy, které je třeba odsoudit a proto je nezbytné, aby OSN měla možnost vyšetřit tyto činy. Toto vyšetřování však neproběhne bez toho, aniž by jednotlivé země podpořily snahy OSN a proto je nutné, aby se i samotná Sri Lanka postavila věcně k takovému vyšetřování a byla ochotná spolupracovat. Jinak se nepodaří tyto zločiny vyšetřit a Evropská unie tady musí vystupovat silným hlasem Děkuji. Další Jana Gomeš za socialisté demokraty. Děkuji. Závěry zprávy OSN ukazují, že došlo k porušení mezinárodního humanitárního práva, k válečným zločinům a ke zločinům proti lidskosti jak na straně vlády, tak na straně LTTE. Nezávislé vyšetřování a nezávislé soudy jsou povinné, protože to vyplývá z mezinárodního práva. Není to pouhá cesta k usmíření. A proto je důležité, aby mezinárodní společenství, Evropská unie a Rada bezpečnosti OSN podpořili doporučení této zprávy tak, aby vznikl a fungoval mezinárodní nezávislý mechanismus kontrolující vládu a zabraňující, eh, stíhající vzájemné eh, konflikty, tak, aby bylo učiněno právo za dost. Paní Baranika za ALDE. Vážený pane předsedo, toto usnesení týkající se zločinů proti lidskosti a válečných zločinů na Sri Lance podporuji. Je to vyjádření solidarity vůči obětím. Také vzhledem k chybějící nezávislé justici je zapotřebí, aby zde eh, bylo nezávislé nestrané mezinárodní vyšetřování. Ti, kdo se dopustili válečních eh, zločinů, musí být odsouzeni. Došlo například k bombardování e, civilistů. I v mé zemi docházelo k bombardování civilistů a Picasso to symbolicky vyjádřil svým obrazem. Arneka se stala symbolem míru a usmíření. A proto je důležité, abychom my žádali od vlády na Sri Lance, aby se tento proces posunul kupředu a nastala skutečná spravedlnost. Děkuji a nyní paní Deli za zelené. Děkuji, pane předsedo. Zpráva OSN, která byla eh, vydána 11. Eh, hovoří o válečných eh, zločinech, o zločinech vůči lidským právům a lidskosti. Jednak obvinuje pana prezidenta vládní jednotky, ale i tamilské tygry. V roce 2009 došlo ke zločinům proti lidskosti, k válečným zločinům. Tisíce civilistů zahynulo a nemůžeme se uspokojit s beztrestností těch, kteří spáchali tyto zločiny. Pan Rajakapsa udělal vše proto, aby tato zpráva nebyla vydána a aby byly přijaty její závěry. Eh, žurnalisté jsou umlčeni, zastrašováni, Internetové informační stránky mají zablokovaný přístup ze strany soudních orgánů. Lidé stále utíkají a tamilská menšina je obětí genocídy. Musíme okamžitě vyslat pozorovací misi na Sri Lanku, aby zjistila, co se skutečně stalo, aby byl připomenut zásadní princip sebeurčení lidu. Děkuji. Merci. Madame Bergiat and... Děkuji, paní Vergiat Zague. Já vám za chvíli dám slovo, paní Vergiat, ale pan Tanok má modrou kartu. Paní Deli, přijmete otázku pana Tanoka? Modrá karta. Ano? Když tady máme modrou kartu, tak musíte říct, jestli přijmete otázku. Dobře. Prosím, pane Tanoku. Děkuji, pane předsedo. Já jsem to slyšel rovnou ve francouzštině a slovo, které bylo použito, bylo genocid neboli genocida, což má určitý význam ve mezinárodním právu. Pokud toto měla syrianská vláda v úmyslu, jak je možné, že právě propustila 200 tisíc Tamilů, eh, kteří byli uvězněni? To je absurdní obvinění obvinit srýlanskou vládu z genocidy a já žádám, aby to stála, toto prohlášení. Madame Deli, you heard the question. Pani Deli, slyšela jste otázku, můžete odpovědět? Monsieur le député. Pane poslanče, ano, použila jsem toto slovo, což je metafora. Ale chtěla jsem zdůraznit eh, tento fenomén. Nebylo to dané jméno, ale to, k čemu došlo vůči menšině Tamilů, tak to nebylo něco, co, na co bychom, co bychom mohli přehlédnout. Děkuji, pan Van Orden má také modrou kartu. Může vám položit otázku? Dobře. Prosím, pane Van Ordene. Pane předsedo, děkuji. Předřečník zmínil, předřečnice zmínila, že by chtěla, aby nějaký výbor odjel na Sri Lanku a zjistil, co se tam přímo děje. Já bych ji rád připomněl, že delegace pro Jižní Ázii právě byla na Sri Lance. A vidím tady několik členů této delegace. Kolega Mann dokonce o té návštěvě mluvil. Ona zjevně vůbec neposlouchá, co se v této rozpravě odehrává. Lidé už na Sri Lance byli, znají Sri Lanku, vědí, co se tam děje. Já nevím, odkud máte všechny ty vaše nesmysly. Madame Deli. Paní Deli? Vous avez raison. Máte pravdu. Vyslali jsme již jednu misi a já uznávám tuto misi, která odvedla tuto práci, ale zároveň musíme také vyvinout tlak. To tedy znamená, že musíme obnovit naši činnost v tomto ohledu. Thank you. Now I... Děkuji a nyní dám slovo dalšímu řečníkovi, což je paní Vargiat. Děkuji, pane předsedající Sri Lanka je zemí, kde došlo ke konci občanské války, ale víme, v jakých podmínkách to vše probíhalo. A v této zemi OSN skutečně selhalo. Zpráva nevládních eh, organizací jsou strašné. Když se podíváme na eh, počet civilistů, kteří umřeli, eh, jsou to nesmírné čísla jsou tady ohromné zločiny, nicméně došlo také ke zničení eh, zóny. O, civilisté neměli pořádně kam ani uniknout. Sri Lanka se chce ospravedlnit, chce se vyhnout eh, spravedlnosti a chce eh, snížit počet obětí této války. Snaží se neustále snižovat odhady počtu civilistů, kteří zemřeli, že neměli dostatek eh, potraviny a podobně. Eh, obvinují tamilské tygry. Ty také ale používali eh, civilisty jako lidský štít. Nicméně vláda nese plnou zodpovědnost a, a nemůže se nějak ospravedlnit. OSN chce poukázat na situaci v této zemi, ale co je horší, srílanská vláda znemožňuje zveřejnění takovýchto zpráv, především té poslední zprávy OSN. Eh, jsme rádi, že vznikla tato zpráva 11. 2. loňského roku. Z mého pohledu eh, se vydáváme dobrou cestou, ale měli bychom jít ještě dál. Je důležité, aby mezinárodní spravedlnost fungovala stejně tak, jako jinde. Děkuji za skupinu Evropa svobody a demokracie. Děkuji za slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající Vážený pane komisaři, dlouholetý válečný konflikt, který mezi sebou vedli vládní vojska a ozbrojenci ze skupiny e, tamilských tigrů, a jehož důsledky krutě dopadly na civilní obyvatelstvo, které žije v oblasti bojů, se podařilo ukončit v roce 2009. Po skončení války Mahinda Rajapaksa, prezident Sri Lanky, se zavázal, že vyšetří všechny podezření z porušování válečného práva, vojenského práva, stejně jako mezinárodního humanitárního práva v průběhu tohoto válečného konfliktu. Ve zprávě OSN, která byla zveřejněna v dubnu tohoto roku, se konstatuje, že obě strany konfliktu prováděly vojenské operace, aniž by dbali na ochranu práv a životů civilistů. Navzdory tomu odpovědné instituce na Sri Lance ani dva roky po ukončení války nepřivedly k odpovědnosti osoby, které odpovídají za závažná porušení mezinárodního humanitárního práva. Justiční orgány jsou v řadě případů nečinné a proto je nutné, abychom i naším usnesením podpořili úsilí OSN o nastavení práva a vyvození odpovědnosti ze zabíjení a mrzačení tisíců civilistů v průběhu krutých bojů mezi Tigry, osvobození tamilského Ilámu a vládními vojskami na Sri Lance. Děkuji za pozornost. Já tež děkujem. Naším dalším řečníkem je pan Kaczmarek. Prosím. Pane předsedající, šanovní państwo, dramatické... předsedo, dámy a pánové, dramatické události, kterým došlo na Sri Lance a které jsou popsány ve zprávě OSN, jasně poukazují na to, jaké problémy mohou vzniknout během válečného konfliktu. K čemu došlo na Sri Lance? Je to důkazem toho, že se snažíme vyřešit eh, problém, který může přerůst do ohromných rozměrů. Celou řadu let hovoříme o koncepci spravedlivé války, rovné války. Ale bohužel v současném světě kterákoliv válka, i když je teoreticky spravedlivá, vždy přinese oběti, kteří je nejsou ničím vyni, bez ohledu na to, ke které straně patří. Tato válka nebyla spravedlá ani vůči jedné stran, ze stran na Sri Lance. Tato zpráva na to také chce poukázat. Pokud chceme dosáhnout smíření, tak jak prohlašuje Sri Lanská vláda, tak bychom měli vycházet ze skutečných faktů, k čemu skutečně došlo. Musíme odhalovat válečné zločiny, musíme zjistit, která strana nese vinu. Nedosáhneme usmíření, pokud obě strany se nebudou kázat za své hříchy. Pan, pane předsedo, řada z nás se zapojila do politiky diaspory Sri Lanky a také tamilské komunity. Dnes se bavíme o zprávě generálního tajemníka panelu odborníků, kteří řeší otázku odpovědnosti na Sri Lance. že jsem neslyšel nikoho, kdo by spochybnil skutečnou integritu této zprávy. Když jsem si přečetl tuto zprávu, tak eh, eh, obě strany se o ní zmiňují, tak zcela jistě bychom měli prošetřit to, co se děje, co se děje dělo mezi lednem a květnem a měli bychom také zjistit obvinění na obou stranách. Pokud to neučíme, tak k čemu tato zpráva je? Jedna eh, diaspora, tamilské fórum, uvádí, že skutečná obvinění vůči tamilským tigrům eh, by měla být také prošetřena. Máme tedy zprávu, která musí mít své pokračování a já chci prosadit skutečný proces, kdy obě strany přijmou svoji odpovědnost, zajistíme spravedlnost a usmíření. Bude to bolestivé vyšetřování, ale je to vyšetřování, ke kterému musí dojít. Thank you, Mr. Mora. Děkuji, pane Morázi, a další na řadě paní Andrikiene. Pane předsedo, je příšerné, že v rámci zdlouhavého válečného konfliktu na Sri Lance, který skončil v roce 2009, bylo zabito téměř 100 tisíc osob, včetně desítek tisíc civilistů. Většina z nich zahynula v poslední fázi konfliktu. Mezinárodní společenství by mělo žádat řádné mezinárodní vyšetřování věrohodných zpráv a trocit, kterých se dopustily obě strany. Je škoda, že země jako Čína a Rusko jsou proti diskuzi v Radě bezpečnosti OSN a generální tajemník OSN musí důrazněji zakročit, aby došlo k vyšetření těchto zločinů. Panel odborníků OSN jednoznačně uvedl, že došlo k závažnému porušování mezinárodního humanitárního práva a lidských práv. A to jak na straně vlády Sri Lanky, tak na straně tamilských rebelů. Některé z nich mohou představovat válečné zločiny a zločiny proti lidskosti a já proto plně podporuji okamžité zřízení mezinárodního mechanismu spravedlnosti, který navrhuje zpráva OSN. Děkuji. Thank you. Děkuji. A nyní proces spontánních řečníků. Bohužel máme čas pouze pro dva řečníky a já mám asi deset žádostí. Takže dám slovo čtyřem z vás, ale ne všem. Jistě to pochopíte. Nejprve dostává slovo paní Esaja. Arvoisa puhemies, hyvä komissari. YK on... Vážený pane předsedo, vážený pane komisaři, Zpráva OSN ukazuje, že občanská válka, která trvala 25 let, byla nesmírně krvavá. E, Zemřeli tisíce civilistů. Bylo to zaviněné jak vládou, tak tamilskou stranou. Také došlo k vyhánění celé řady civilistů. Docházelo k významnému porušování lidských práv a mezinárodního práva. Nyní, když začaly dialogu usmíření je důležité, aby o válečných eh, zločinech bylo rozhodnuto nestraně pod vedením OSN. Usnesení je vyrovnané a vyzývá k usmíření a posílení míru. Nyní pan Kutáš. Děkuji vám. Závěry OSN byly zveřejněny v dubnu 2011. Byla tam významná obvinění v oblasti porušování lidských práv a norem mezinárodního práva ze strany svílanské vlády a rebelů během této dlouhé občanské války. Vládní strany zabily tisíce civilistů bombardováním, bylo útočeno také na nemocnice, místa humanitární pomoci a podobně. Rebelové používali civilní obyvatelstvo jako lidský štít. Jak už o tom hovořili předřečníci, je důležité vytvořit nezávislý mezinárodní mechanismus pro vyšetření zločinů a zajištění lidských práv. Je zde třeba, aby to bylo nestrané, aby byly řádně vyšetřeny šokující zločiny. Děkuji další, Graham Watson. Děkuji, pane předsedo. Tato zpráva, která vychází z důkladného výzkumu, ukazuje, že první obětí války je vždy pravda. Ovšem neukazuje, jakou politiku potřebujeme, abychom zhojili rány tohoto národa. Příliš mnoho zemí příliš dlouho zavíralo oči před tím, co se tam děje. Teď potřebujeme správnou politiku na základě jednotného úsilí mezinárodního společenství, abychom se pokusili zajistit spravedlnost pro všechny, koho to tak ošklivě postihlo. Mr. Romeva i Rueda. Pan Romeva i Rueda je další. Děkuji mnohokrát. Říkal to pan Watson. Ano, první obětí v jakékoliv válce, konkrétně v této válce je právě pravda. Také oběti takovéhoto konfliktu jsou civilní obyvatelé. Panel OSN jasně poukazuje na to, že odpovědnost je na obou stranách. Na straně vlády, především konkrétně na straně vlády a také na straně tamilských tigrů. Je zapotřebí obě strany prošetřit. Je nemůžeme mít eh, dobré výsledky, dobré vyšetřování, pokud eh, tato vyšetřování budou prováděna zástupci vlády. My tedy žádáme, aby vznikla nezávislá komise, která bude prošetřovat eh, tato obvinění, která, na která pokazuje panel OSN, že byly spáchány zločiny proti lidskosti. Pokud nebudeme mít jasné odpovědi, tak nedospějeme ke skutečné spravedlnosti. My musíme vycházet z pravdy a pravdu získáme, když budeme mít nezávislé vyšetřování. Děkuji a posledním řečníkem bude pan Tanok. Pane předsedo, konečně je na Sri Lance po 25 letech mír. A víte, že vláda potlačila Tamily, nicméně těžko dokazujeme fakta. Zdá se, že tato zpráva podkopává veškeré úsilí, které přijala srílanská vláda, která chce vést eh, k porozumění, která chce vést eh, ke smíření. Vláda propustila více než 200 tisíce tamilských vězňů. Pochopitelně všechny zločiny vůči civilistům ze strany eh, vládních vojsk musí být prošetřeny. Nicméně bych chtěl připomenout Evropskému parlamentu, že tady byla určitá nabídka Nicméně eh, tamší tygři eh, se uchylili k tomu, že doslova přepravili krvavou lázeň. Nyní Čína je nejbližším přítelem v OSN. Chtěl bych připomenout, že Čína také nemá nejlepší přístup k lidským právům. Děkuji. Děkuji, pane Tanoku. A nyní je čas dát slovo panu Andorovi, komisaři který nám předloží stanovisko komise. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci, 25. dubna 2011 OSN zveřejnila poradní zprávu panelu odborníků, který jmenoval generální tajemník OSN ve věci odpovědnosti ve vztahu k válečnému konfliktu na Sri Lance. Panel zjistil, že jsou tady důvěryhodná obvinění, která uvádějí, že docházelo, docházelo k závažnému porušování mezinárodního humanitárního práva a lidských práv ze strany srílanské armády a LTTE. Některá z těchto porušení představují válečné zločiny a zločiny proti lidskosti. Panel rovněž předkládá řadu doporučení generálnímu tajemníkovi OSN a vládě Sri Lanky. Slovy panelu budou rámcem pro průběžné a konstruktivní jednání mezi generálním tajemníkem a vládou Sri Lanky ve věci odpovědnosti. K doporučení patří zahájení skutečného vyšetřování ze strany vlády Sri Lanky, zřízení nezávislého mezinárodního mechanismu ze strany generálního tajemníka OSN. Bylo řečeno, že generální tajemník OSN studuje závěry zprávy a doporučení a vysoký komisař OSN pro lidská práva vyzval vládu Sri Lanky, aby urychleně přijala opatření, která navrhuje panel a aby zajistila spravedlnost. Vláda Sri Lanky ze své strany odmítla tuto zprávu, a to nesmírně důrazně. Vysoká představitelka Catherine Ashtonová tento týden vydala prohlášení jménem EU, ve kterém opakuje stanovisko EU v tom smyslu, že nezávislý proces k řešení těchto nesmírně závažných obvinění by měl dál posilovat proces smíření a měl by zajistit trvalý mír a bezpečnost na Sri Lance. Vysoká představitelka zdůraznila, že otázka odpovědnosti je zásadní součástí procesu národního smíření. EU proto doufá, že vláda Sri Lanky uzná konstruktivní cíle zprávy a vyzývá vládu Sri Lanky, aby spolupracovala s generálním tajemníkem OSN. Děkuji. Já děkuji vám, pane komisaři. Kolegové, rozprava o Sri Lance je uzavřena a hlasovat budeme na konci tohoto zasedání. Další bod na pořadu jednání je Azerbajdžán. A já dám slovo paní Bargiat, aby zahájila rozpravu. Monsieur le Président, je Pane předsedo, nejsem zvyklá hovořit jako první.